Eh, ověřil mm, dokumenty paní Pirko Rohonen Lerner a jednohlasně eh, schválil její mandát a to od 27. dubna 2015. Proto vám navrhuji, abyste schválili tež tento mandát, abyste ji potvrdili. Tímto je tedy mandát potvrzen. Od politické skupiny EKR jsem dostal eh, dokumenty týkající se vytvoření nové politické skupiny a toto bude začleněno do našeho zápisu. Eh, pokud zde nebudou výhrady vůči eh, tomuto zápisu, tak jmenování bude tímto schvál na základě žádosti EKR a výboru REGI pro regionální rozvoj. Pan Česak nahradí